Eh, zajištění dodávek zemního plynu. Dám prvé řadě slovo panu zpravodaji, panu Vidal Kvadrasovi, aby se vyjádřil. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Za posledních několik let jsme zaznamenali řadu známek zranitelnosti členských států Evropské unie, pokud jde o energetiku obecně a pokud jde zvláště o zemní plyn. V letech 2005 a 2006 a pak 2009 v zimě docházelo k přerušení dodávek. Vedlo to k něčemu, co se dá označit za noční můru. Navíc zimy v Evropě byly kruté a Nechceme, aby k těmto situacím docházelo v budoucnu. Zajištění dodávek zimního plynu záleží v Evropě hlavně na externích zdrojích. Samozřejmě v této oblasti může mnohé dosáhnout diplomacie, ale komise se v této oblasti zvláště snaží a my bychom jí rádi za toto poděkovali. Nicméně v Evropě potřebujeme přímé, efektivní mechanismy, které budou fungovat. Musíme pamatovat na to, že ty krize, co se týče dodávek, ukázaly, že máme nedostatek pravidel, nedostatek regulace a vzhledem k tomu se členské státy nemohly bránit sami. A my jsme tomu věnovali hodně času, abychom se posunuli dál. A to zvláště kvůli potížím, které jsme zaznamenali právě v národních kontextu. Nyní je zřejmé, že členské státy již přijali mnohem evropštější přístup k věci a oprostili se od toho čistě národního přístupu. V tuto chvíli potřebujeme opravdu silné funkční mechanismy, které budou zajišťovat dlouhodobě dodávky zemního plynu. A po trialogu jsme došli k docela uspokojivému závěru. Já bych chtěl poděkovat i stínovému zpravodaji, stínovým zpravodajům za práci na konečném znění textu. A také děkuji členům výboru, které se vyjadřovaly, protože jsme k tomu měli řadu pozměňovacích návrhů, které byly zapracovány do konečného znění textu. Také chci poděkovat Evropské komisi za pomoc při zpracování legislativního návrhu a také chci poděkovat španělskému předsednictví v Radě Evropské unie za usilovnou práci na půdě Rady. Toto nařízení zaručí dodávky zemního plynu evropským občanům. V tuto chvíli jsou evropští občané lépe chráněni proti následkům krize. Rovněž také členské státy mají flexibilitu k tomu, aby si do toho mohli zapracovat další své mechanismy. Zájmy členských států chránit své spotřebitele, musí být ale vyváženy tím, jak musí tyto členské státy projevovat solidaritu dalším členským státům Evropské unie. Zde je povinnost, aby dodavatelské společnosti v okamžiku krize se zachovaly tak, že budou zajišťovat dodávky alespoň v době 30 dní všem chráněným spotřebitelům. A je třeba budovat vlastní infrastrukturu tak, aby docházelo k postupné integraci vnitřního trhu, vnitřního energetického trhu. To jsou hlavní cíle tohoto nařízení, aby všechny členské státy byly vázány povinností zajišťovat volný průtok prostřednictvím jejich sítí. A zpětný tok a musíme také pracovat na nákladech, které se týkají dodávek. Když se podíváme na plynovod, který zásobuje Německo, Českou republiku a Polsko prostřednictvím Běloruska, tak vidíme, že jsou zde různá další opatření, kde může do toho opravdu vstoupit komise a zajistit zajištění dodávek. Dvě minuty už jsou u konce. ejercerá de forma decisiva la coordinación. To znamená, že komise vyvine rozhodné kroky vůči členským státům, pokud dojde k nějaké krizi, která se týká koordinace dodávek zemního plynu. Je to skutečné řešení skutečného problému a toto nařízení by mělo pomoci zajistit dodávky zemního plynu a zajistit, aby přestaly výkyvy v dodávkách. Napravíme tím trh a sítě, provedeme diverzifikaci a to jsou základní předpoklady pro to, abychom se vyvarovali dalším krizím. Pane předsedo, nařízení o dodávkách zemního plynu je zásadní předpokladem pro to, aby se členské státy oprostily od čistě národního přístupu a začaly uplatňovat ambiciozní evropskou vizi. My jsme prošli dvěma krizemi, dopracovali jsme se k tomuto nařízení a tím a nyní všichni víme, o čem ty krize byly. A Pane místo předsedo, je to velice důležitá zpráva, ale supone un hito histórico hacia la seguridad de suministro de gas en la Unión. Je to opravdu velice důležitá zpráva a přispěje k zlepšení zabezpečení dodávek plynu v Evropě. My všichni zde pracujeme na integraci. Tato nařízení by mělo být rychle implementováno, protože to ukazuje provozovatelům, že chceme vyslat zcela jasný signál, totiž, že chceme zabezpečit dodávky plynu. Pan předseda řečníka přerušuje. Ano, je to velice důležitá zpráva. Já vím, jak důležitá je, ale musíme pokračovat musíme dodržovat řád. Využil jste veškerý čas, který jste měl k dispozici, bylo to celkem 6 minut, teď už 7 minut. Takže na konci už zpravodaje nevyslechneme. Velice se omlouvám. Za komisi pan komisař Günther Ettinger. Vítám vás v Evropském parlamentu. Herr Präsident, meine sehr verehrten. Pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, milí poslanci. Toto plyn je velice důležitým faktorem v naší energetické politice a je jasné, že chceme mít efektivní evropský právní rámec pro zabezpečení dodávek plynu a dále chceme naše diverzifikovat naše dodavatelské zdroje. Chceme dále rozšiřovat důležitou a potřebnou infrastrukturu a potřebujeme společnou linii pokud jednáme s našimi energetickými partnery a transitními zeměmi a jedná se o evropské zájmy. Toto vše potřebujeme na základě fungujícího vnitřního trhu. Plynová krize z ledna minulého roku, ale také vývoj, ke kterému došlo v červnu mezi Moskvou a Minskvem, nás vlastně utvrzuje v naší plynové strategii. Na základě návrhu komise pak došlo k vyjednávání s parlamentem a členskými státy. Toto trvalo pouze jeden rok. Bylo to velice konstruktivní spolupráce, která přinesla dobrý výsledek. Je to dobrou zprávou pro hospodářství a občany Evropské unie. Já bych chtěl zvláště podekovat Evropskému parlamentu a zejména panu zpravodaji Bidalu Kvadrasovi za velice dobré monerování celých vyjednáváních vám se podařil opravdu velice dobrý výsledek. Také děkuji členským státům, že byli ochotni se vzdát kompetencí a souhlasí s tím, že celé to bude regulováno v rámci evropského rámce. Tento návrh nařízení je vůbec prvním právním aktem, který se děje podle nové Lisabonské smlouvy na základě energetického článku. Jsou to tedy nové kompetence na základě Lisabonské smlouvy. Nikdo nemůže zabránit narušení dodávek plynu, to jistě ne. Ale o to spíše je důležité, abychom se snažili o prevenci v této oblasti. Navíc si myslíme, že v oblasti plynu potřebujeme úzkou spolupráci členských států dnes více než kdy jindy. Nyní se vyjednává s Polskem a snažíme se, aby nová smlouva Polska s Ruskem, která se týká plynu, byla ve shodě s evropským právem, abychom nemuseli přistupovat k postupení při porušení smlouvy. Tento parlament byl ten, kdo požadoval evropský přístup k celé záležitosti, požadoval nové technické možnosti jako zpětné toky, požadoval výstavu infrastruktury a také společnou energetickou zahraniční politiku. Parlament se snažil vyslat signál a snažil se vyslat signál vůči vnitřnímu trhu a my toto podporujeme. Ty nutné minimální standardy pro každou domácnost jsou signálem solidarity a jsou signálem toho, že Evropa se stará o své občany. Máme zde tu lhůtu 30 dnů, pokud jde o extrémní podmínky, ta je závazná, například když dojde k výpadku infrastruktury, když dojde ke kolísání teplot či špičce v popásce. 30-denní lhůta je dobrým základem pomocí kterého můžeme vystupovat v zimě a v možných krizích sebevědoměji. Měli bychom ještě více hovořit jedním hlasem. Měli bychom uvnitř vybudovat naše infrastruktury a vůči vnějšku vystupovat společně. Co se týče plynových infrastruktur, zde podporujeme zpětné toky, Parlament nám poskytl prostředky k tomu, je to 1, miliard eur, proto, abychom mohli dosáhnout v těchto měsících a dnech mnohé, co je cílem tohoto nařízení. Ale i přesto eh, nám zbývá ještě mnoho práce a jsem si jist, že toto nařízení nebude posledním slovem. Proto eh, chci za dva až tři roky přistoupit k jakémusi bilancování, podívat se, jak ta celá věc se rozvíjí a upřesnit to podle toho, jak bude třeba. Komise chce být včasně aktivní a věnovat se také otázce našich vnějších energetických vztahů. Máme koordinační skupinu pro plyn, která se schází každý měsíc a která bude v rám- i díky tomuto nařízení mít posílenou úlohu. Vítáme, že nebude kooperace pouze mezi státy, ale pouze také mezi evropskými regiony, například v Pobaltí. Tedy, když to schrnu, našli jsme regionální řešení i v rámci evropské dimenze a toto je potřeba. Ujišťuji vás, že komise se snaží o hlubokou debatu v oblasti infrastruktury. V listopadu chceme předložit palíček, který se bude týkat infrastruktur. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Kolega Saruš Volsky není přítomen. Za výbor Envy kolega Boguslav Sonik. Prosím, máte slovo, kolego. obyvatelé. Děkuji, pane předsedo. Občané Evropy očekávají důležitá rozhodnutí od Evropy. Chtějí vidět projev solidarity. Chtějí vidět, že něco děláme přes hranice. A já myslím, že toto je krok správným směrem. Když my tady mluvíme o možnosti překročit hranice, překračovat hranice ze strany občanů. A tady jde také o zabezpečení dodávek plynu. Už celá léta vedeme kampaň za zabezpečení dodávek plynu, abychom k tomu přistupovali jako k prioritnímu tématu v Evropském parlamentu. Nesmíme být závislí jenom na jednom dodavateli, kterým je Rusko. Rusko využívá dodávky plynu k vyvíjení tlaku na nás. A já myslím, že zvlášť tady musíme být obezřetní. My jako Poláci mluvíme o projektu Nord Stream. O tomto projektu bylo rozhodnuto bez řádných konzultací s dotčenými zeměmi. Já myslím, že tady musíme být velmi opatrní. Musíme si vybudovat systém přepravy plynu, který zajistí dodávky pro každý, pro každý členský stát. Paní Sandra Kalněte za výbor IMKO. Děkuji, pane předsedo. Toto je nesmírně důležitá zpráva a já mám radost, že v usnesení parlamentu se odrážejí obavy těch členských států, které jsou izolované v oblasti energetiky, protože jsou závislé především na dodavatelích z třetích zemí a nemají dostatečné propojení s ostatními členskými zeměmi EU. Já doufám, že toto nařízení nám pomůže rozvinout společnou energetiku. Jako členka výboru IMCO bych ráda zmínila několik bodů, kde parlament tento návrh vylepšil. Především jsme upřesnili definici chráněných zákazníků, kteří dostávají plyn v extrémních situacích. Za druhé, posílili jsme zásadu solidarity Evropské unie. Zdůraznili jsme spolupráci mezi regiony a zvýšili jsme také pravomoci komise. A poslední věc, pokud mluvíme o přerušení dodávek, prioritu dostávají tržní nástroje a ne externí netržní opatření. Ta je možné využít pouze v případech, kdy trh není schopen zajistit dodávku chráněným zákazníkům. A ještě zcela na závěr mnohokrát děkujeme panu Vidal Kvadrasovi za spolupráci. Ta zpráva je opravdu důležitá, ale prosím vás, držte se řečnické doby, pokud to bude možné. Kolega Šarujuš Volsky výbor AFET. Děkuji, pane předsedo. Energetická bezpečnost je klíčovým prvkem zajištění budoucnosti. Je to veřejný statek, který je potřeba poskytnout občanům Evropské unie. Otázka zde nezní, jestli, ale spíše jak by měla měla Evropská unie toto zajistit. A máme zde dva předpoklady. V prvé řadě potřebujeme legislativní nástroje, za druhé politickou vůli toto naplňovat. Pokud jde o legislativní balíček, který byl vyjednán, je, díky velmi dobré práci pana zpravodaje máme zde cíl naplnění zajištění energetické bezpečnosti ze dvou třetin a máme zde velmi ambiciozní cíle, ambiciozní role, pokud jde o infrastrukturu, zajištění principy solidarity podle článku eh, 194 smlouvy. Jsou tam ale ještě důležité další otázky, zvláště externí politika Evropské unie, role vysoké představitelky a spolupráce s dalšími partnery. Celkově ten text zaznamenal výrazná vylepšení, musí být však naplňován podle našich předpokladů a podle podmínky solidarity a práva členských států získávat zemní plyn. Já se omlouvám, říká pan předseda. Už vám vypršel čas. Minuta vypršela. Vážení kolegové, Prosím, držte se řečnického času, protože to narušuje náš pořad jednání, pokud budete přetahovat. A všichni se mají držet stejných pravidel. Za EPP pan Herbert Royal, prosím. Pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové, chtěl bych nejdříve poděkovat těm kolegům, kteří se intenzivně podíleli na tomto projektu, zejména panu kolegovi Vidal Kvadrasovi. Je to důkazem toho, že evropská politika je to reagovat na krize a nalézat řešení, která opravdu pomáhají. My jsme několikrát čelili této situaci, která byla problematická v rámci zabezpečení dodávek. Tím se ukázalo, jak je to problematické, protože jsme byli donuceni jednat a my jsme jednali, nalezli jsme řešení řešení, která nebyla jednoduchá, která znamenají zavedení nových instrumentů a která, a to je zajímavé, nejenom vytvářejí standardy pro infrastrukturu v Evropě, nejenom nová společná pravidla pro preventivní plány a plány pro stav nouze, a jak řekl pan komisař, je to také ta 30-denní lhůta. My zabezpečujeme pro občany těch 30 dnů v budoucnosti. A dále bylo důležité, že jsme se docházeli shodnout na kompromisech které vedou k dalším možnostem jednáním. Nebylo to jednoduché, ale je důležité, že nyní máme jaksi v ohnisku roli podniků, které vytvářejí sítě a infrastrukturu. Ale také je zde úloha politiky, která říká, že nebude nutit podniky k věcem, které nejsou e, smysluplné. Máme zde tedy ty zpětné toky, ale chceme zde pružnost, aby to nebylo vždy nutně pouze tam, kde je to důležité. Stejně je tak důležité i to posílení spolupráce v regionální oblasti a také je důležitý ten poukaz na to, že členské státy musí dostat svým povinnostem a pokud na této úrovni není možné nalézt řešení, dostane dodatečné úlohy komise. Komise je silná nerozhoduje ovšem sama, rozhoduje pouze v okamžiku, kdy jiná řešení nejsou možná. Takže je zde opravdu dobrá míra pružnosti, která vždy zajistí to, že je možné nalézt řešení. A to je ta dobrá zpráva z Bruselu občanům Evropy. První projev, který byl skutečně přesně na čas. Dále pan Hane Svoboda za socialisty a demokraty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve poděkovat panu kolegovi Vidal Kvadrasovi za jeho dobrou zprávu a zejména za dobrou spolupráci mezi ním a stínovými zpravodaji. Také děkuji předsedu výboru, který vedl jednání se španělským předsednictvím. Myslím, že jsme dosáhli dobrého výsledku. Jedná se samozřejmě o solidaritu na evropské úrovni. Já si myslím, to je v podstatě ten ústřední bod je o společnou výstavbu infrastruktur, zpětné toky a tak dále. Máme zde také ty chráněné odběratele, to je důležitá věc, My jsme to jasně upravili, je to přímý zákon, někteří to kritizují, ale já si myslím, že toto je opravdu velice důležité, protože to vysílá jasný signál. Pan komisář řekl, že tím ta celá věc nekončí a já bych ho chtěl v tomto podpořit. Já si myslím, že bychom měli pokročit o velký kus dál. Eh, Přednedávnem jsem dostala k dispozici zprávy ze skupiny Žáka Delora, která se týkala možnosti vytvořit Evropské energetické společenství. Já vím, že pan předseda to podporuje. Já jsem velice rád, že to tak činí, protože to je důležitý element v rámci eh, další výstavy Evropského sjednocovacího procesu. Bylo by dobré, kdybychom měli společnou evropskou, eh, společné evropské společenství, které by se týkalo energetiky. Samozřejmě nechceme měnit smlouvy, to rozhodně ne. Ale myslím si, že na prvním místě musí stát solidarita a další společné vyspěchování jak na venek, tak na vnějšek tak i tedy dovnitř. Všichni víme, že musíme budovat infrastrukturu, pan komisař to také zmínil. Samozřejmě musíme investovat i do solární energie, do větrné energie. Samozřejmě o to více musíme eh, rozšiřovat infrastrukturu, protože musíme mít eh, zajištěno, že pokud nebude k dispozici dostatečné množství solární a větrné energie, že potom budou moci zasáhnout jiní producenti a to celé vyrovnat. Máme společný trh, jiné země společný otevřený trh nemají, například Rusko. Rusko má monopolitickou státní strukturu. Pokud chceme čelit Rusku, musíme mu čelit společně, tak abychom měli společnou evropskou energetickou zahraniční politiku. Ale například i tím, že naši plynárenské podniky by také mohly navenek jednat společně. Samozřejmě se to týká infrastrukturních projektů, jako je Nabuko a tak dále. To je pro mě krok směrem vpřed ke společné evropské energetické politice. Děkuji. Děkuji vám. Už se nám daří mnohem lépe, co se týče dodržování času, takže děkuji a děkuji za vystoupení. Paní Adina Joana Valian, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. V prvé řadě bych ráda poděkovala, poblahopřála panu zpravodaji za odvedenou práci na této důležité zprávě. Každá zima nám připomene závislost Evropy na Rusku a dalších a zajištění dodávek zemního plynu je prioritou pro Evropskou unii. A je to vítaná záležitost a tato legislativa je dobrým krokem k tomu, abychom snížili a zmírnili zranitelnost Evropské unie, pokud jde o přerušované dodávky a výkyvy cen. Musíme ale udělat více, musíme diverzifikovat zdroje zajištění dodávek zemního plynu má jiný význam pro Holandsko, pro Rumunsko, pro Finsko je potřeba mít celoevropský přístup, tak abychom byli schopni zastřešit celý trh. Máme zde různé překážky, které v Evropské unii ještě stále existují a protekcionismus poškozuje trh, poškozuje odběratele a podkopává naše zajištění zemního plynu. Politici by se měly stáhnout z politiky energetiky. Každý rok slyšíme o nových smlouvách, které se uzavřely za zavřenými dveřmi. Politice se nedrží zpátky. V Rumunsku to řeší několik lidí v Radě pro energetiku, což je poradní orgán prezidenta. A nejde jenom o Rumuny, jde o dopady těchto postupů. Je to něco, co by měli řešit spíše občané kteří platí své účty na konci roku za zemní plyn. Je to otázka odpovědnosti a demokracie v členských státech, jak se vypořádáme s otázkou zabezpečení energií. Jinak nebudeme schopni zajistit zlepšení situace pro občany. Musíme se vést lépe než eh, ostatní. A doufáme, že se podaří komise pracovat na tom, aby se odstraňovaly ty překážky, o kterých jsem hovořila, a protekcionismus. Děkuji. Děkuji a za zelené kloturmes, prosím. Děkuji, pane předsedo, blahopřeji panu Vidal Quadrasovi a všem nám, kteří jsme to vyjednávali. Také blahopřeji španělskému předsednictví, které nám opravdu pomohlo eh, pokročit v tom velice rychle vpřed. Je to dobrý kompromis mezi vnitřním trhem a plánováním, mezi regionální úrovní a evropskou úrovní. A jsem ráda, že ty zpětné toky se dostaly do eh, toho nařízení. Ještě další věc, jsou to čtyři body, které chci zmínit. Co se týče infrastruktur, tak se nám stá, že zejména to propojení sever, jich, Polsko, Maďarsko, Slovensko je důležité, měli bychom mu věnovat více pozornosti. A co se týče skladování plynu, tak se musíme zabývat otázkou, kterou na dnes také pan Svoboda. A totiž, eh, pokud se plyn dostává do trhu s elektřinou, tak potřebujeme rychlé zásobníky a musíme tedy si otestovat tu infrastrukturu, protože existují rychlé zásobníky a Eh, pomalé zásobníky a my se musíme více věnovat těm rychlým. A druhá věc, eh, z mého pohledu naprosto chybí toto. Je to dobrý informování, dobrá informovanost, tak abychom přesně věděli, jak moc plynu budeme potřebovat v budoucnosti. Jak to vypadá, když řekne například Německo, že v roce 2050 všechny naše budovy budou mít energetickou nákladnost nula, nové i staré? Toto je něco, co přesně musíme vědět, jak to tady vypadá. A další věc, šéfové vlád se setkají 4.11. a já si myslím, že komise by nám ještě před tímto summitem měla předložit dokument, který se věnuje odhadu světového trhu s plynem. Například Helgas dodává více plynu. Jak to bude vypadat, když se dostane do Evropy? My tedy potřebujeme od komise dokument, který by nám poskytl odhad trhu s plynem v dnešní době. Podle mě je ten odhad mnohem pozitivnější dnes, než tomu bylo například před dvěma lety. Mnohokrát děkuji kolega Konrad Šimaňsky za Evropské konzervativce a reformátory, prosím. Mnohokrát děkuji, pane komisaři, pane zpravodaji. Měli bychom poblahopřát panu Vidalu Kvadrasovi, protože nejenom je hlavním pilířem kompromisu, kterého jsme dosáhli s radou, ale také dalekosáhlého kompromisu mezi politickými silami v tomto parlamentu. A to je velice důležité. Skupina EKR podporuje tento kompromis, přestože parlament na začátku navrhoval mnohem ambicioznější řešení, zejména pokud je o budování infrastruktury a politické zapojení Evropské unie do řešení krizí. a také co se týče mezinárodního rozměru celé věci. Původní verze nařízení zahrnovala mnohem větší závazky. Dnes máme v nařízení mnohem víc potenciálu. A já doufám, že to nebude záminka pro pokračování politiky lhostejnosti na straně členských států a podniků. Lhostejnosti vůči zneužívání plynové zbraně ze strany Ruska v Evropě. Doufáme, že komise rozhodně bude bojovat proti monopolní pozici Gazpromu, který i z politických důvodů chce udržet úplnou kontrolu nad plynovody v Evropské unii, ale také úplnou kontrolu nad surovinami. Poté, co se plyn prodá na trh společenství. Dochází k tomu na úkor trhu ve společenství, na úkor práv spotřebitelů a na úkor rozvoje moderních technologií v plynovém sektoru. Toto nařízení mohlo být lepší. Ale i tak zůstává tou nejlepší možností, jak zaručit dodávky plynu. A měli bychom to podpořit mnohokrát. Děkuji. pan Čaky Ejna za sjednocenou levici. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Potřebujeme nezávislost a bezpečnost dodávek plynu, ano. Ale abychom tuto nezávislost zajistili, potřebujeme získávat plyn a další energii. Veřejně jsme to řekli. Potřebujeme podepisovat tarifní dohody a musíme také zabezpečit bezpečnost klientů. A to by mohla zajistit Evropská agentura pro energetiku, která by byla pod kontrolou Rady a komise. Neměli bychom přispívat k rozvoji národních společností. Nezapomínejme na tu katastrofu, která nás potkala v Mexickém zálivu. Musíme mít na srdci i zájmy klientů, odběratelů je důležité, abychom mohli využívat zásoby z našeho podzemí. Ovšem soukromé firmy v žádném případě nezabezpečují bezpečnost dodávek plynu. Potřebujeme dodávky pro všechny občany a k tomu potřebujeme tyto firmy znárodnit, aby to byly společnosti evropského zájmu a především veřejné státní firmy. Děkuji. Děkuji vám. Paní Niki Savela. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi prvé řadě poblahopřát panu zpravodaji za vynikající zprávu, která opravdu velmi dobře nastěňuje jednotlivé záležitosti týkající se zabezpečení dodávek, ale vážení kolegové, Evropa stále ještě nevyřešila svůj největší problém a to je alternativní dodávka zemního plynu. Pane komisaři, pokud se někdo na tuto problematiku podívá a vidí dodavatele, kteří zaručují dodávky na plynárenský trh v Evropě, tak zjistíme, že to jen je jeden jediný dodavatel a to je Rusko. Máme dohody s Ruskem o dodávkách zemního plynu ale další dodavatele, jako třeba Irán, už nejsou tolik sledováni. Zde jsme zmeškali příležitost. V dané situaci, pane komisaře, byste měli hovo- měl hovořit se svým kolegou panem Tajánem a vymyslet nějaký systém vzájemného obchodování s Ruskem, který by byl takový, abychom měli možnost volné ruce k tomu, abychom se zajistili alternativní dodávky zemního plynu. Chci se zeptat, zda jste o tom uvažovali, zda jste připravili akční plán na uh, LNG, na další budování terminálu ve středozemí. Existují další možnosti, další dodavatele, pane komisaři, a dovolte mi poprosit, abyste se nad tím zamysleli. Děkuji. Děkuji a poprosím pana kolegu Belu Kováče, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, hovoříme zde o celosvětovém plenárenském trhu. Někdy dochází ke konfliktům mezi jednotlivými státy. To má bohužel přímý a nepřímý vliv na naše trhy a někde to přeruší bohužel i dodávky. Jakýkoliv model plenárenský bude řešit pouze středně dobý horizont a technologická hlediska ve středně dobém kontextu a to si myslím, že nebere v potaz úplně všechny předpoklady. Musíme zabezpečit dodávky. Musí to být zaručeno. Musíme mít nepřetržité dodávky pro naše spotřebitele a to za přijatelnou cenu. Zajištění dodávek a příslušná politika je pro nás velmi důležitá Musíme zajistit, aby existovala odpovídající opatření k tomu, abychom mohli zajišťovat domácnostem to, co jim zajistit máme. Oni se nemohou bránit sami. V tuto chvíli existuje úplně liberalizovaný plynárenský trh, což znamená, že státy a úřady mají své role. Já se ptám, jaké tyto role jsou a je potřeba všechna opatření náležitě realizovat a tyto odpovědnosti naplňovat. Děkuji. Děkuji za projev, byl dokonce kratší, než měl být. Děkuji. Další řečníci. Artuš Kristianis Karinč, dvě minuty, prosím. Pane předsedo, pane komisaři, Jsme všichni závislí. Jsme v Evropě závislí na dodávkách energie z třetích zemí. Zvlášť závislí jsme v plynárenském sektoru. A jsme závislí zvlášť na Rusku. A víme, že Rusko, co by dodavatel, může být problémovou zemí. V roce 2009 hádka mezi Ukrajinou a Ruskem způsobila situaci, kdy několik členských států nemělo dostatek plynu. A teď řešení. Řešení je možná dvojí. Prvním z nich je diverzifikace dodávek. A druhým je vnitřní trh. Propojenost. O tom právě mluvíme, o naší společné energetické politice. Je nutné, abychom měli fungující společný trh. V čem spočívá problém? Problém spočívá v tom, že máme několik zemí a několik regionů Evropy, které jsou úplně izolované od ostatních, například pobaltské státy. Stoprocentní izolovanost, stoprocentní závislost na dodávkách z Ruska. A výsledek je ten, že v pobaltských státech dnes spotřebitelé platí o 30 víc za zemní plyn než v Německu. A já si proto myslím, že toto nařízení se ubírá správným směrem. Z hlediska toho, co udělala komise, co udělal pan Vidal Quadras, ubíráme se správným směrem. Ale musíme dojít až na konec cesty. Potřebujeme investice do infrastruktury, abychom opravdu měli společný trh s energií. abychom mohli mít různé typy dodávek a bezpečnost. Děkuji. Děkuji. Paní Teresa Riera Madurel, jedna minuta. Pouze jedna minuta, paní. Omlouvám se. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, dnes si připomínáme, jakou krizi jsme prožili v lednu 2009 a Tehdy jsme si jasně uvědomili, jak závisíme na energetickém odvětví. Viděli jsme, že část problému je i uvnitř našich hranic. Například Španělsko vůbec nemohlo pomoci postižení členským státům a nemohlo eh, v podstatě jim dát k dispozici žádné zdroje. Interní solidarita vyžaduje, aby byl mohl být plyn vlastně rozveden v celé Evropské unii bez technických překážek. Důležité jsou tedy přeshraniční propojení, které v současné době vůbec neexistují nebo nejsou optimálně doladěny. Proto je toto nařízení tak důležité. Je tedy důležité, aby vznikla propojení sítí pro lepší možnost dodávek. Tímto způsobem budeme moci identifikovat naše zdroje a již nebudou existovat energetické ostrovy. Zároveň bych chtěla poblahopřát komisi panu Vidalovi Kvadrasovi a také španělskému předsednictví za jeho rychlý příspěvek. Tímto způsobem... Děkuji paní, děkuji za vaše vystoupení kolega Chorgo Marka Kakis. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu komisaři Ettingerovi a poblahopřát panu Vila Kvadrasovi za jeho zprávu. Pomocí, pomocí pomoci španělského předsednictví máme dobrou zprávu, zemní plyn je důležitý. A ještě zde již padlo, že musíme změnit náš přístup. V mé zemi každá druhá domácnost závislí na zemním plynu a 40 tohoto plynu pochází z Ruska. Proto je důležité, že jsme přistoupili k tomuto nařízení. Budeme mít preventivní plány, plány pro stav nouze, budeme mít ty tři úrovně výstrahy, protože již nechceme, aby se znovu opakovala situace, jaká byla v lednu 2009. Nechceme vidět, že naši sousedé nemají dostatek tepla. A proto je důležité, že tento dokument ukazuje naši společnou evropskou odpovědnost, kterou cítíme nejenom vůči členským zemím EU, ale také vůči našim sousedům. Tento zákon je správný, ale potřebujeme jim i další cesty, proto vítám to, co řekl pan komisar Ettinger, že zde budeme mít podporu na Bukánu, Streamu, South Streamu. Tímto způsobem budeme mít diverzifikaci, nebudeme tedy závislí pouze na jednom dodavateli, ale zároveň potřebujeme více skladovacích zařízení

presidente. Děkuji, pane předsedo. Evropská výroba zemního plynu neustále klesá a zvyšuje se a bude se nadále zvyšovat poptávka po energii, především v souvislosti s hospodářským rozmachem, který všichni očekáváme. A proto je důležité, abychom pracovali na zabezpečení dodávek právě v době krize. když to závisí na vnějších geopolitických okolnostech. Tento návrh nesmírně zlepšuje koordinaci mezi jednotlivými aktéry v sektoru zemního plynu a zamezí takovým negativním dopadům, jaké jsme zaznamenali v případě posledních krizí. Chtěl bych poblahopřát zpravodaji, kolegovi Vidalu Kvadrasovi. Jsem rád, že zohlednil některé připomínky, na kterých nám velice záleželo. Pan komisař si přeje užší regionální spolupráci v tomto sektoru a jsem velice rád, že na to poukázal. Děkuji. Děkuji. Pan Griffin. Pane předsedo, právníci honí sanitky. Vždycky, když se stane nějaká nehoda, přijde nějaký parazit a chce zneužít neštěstí druhého. Advokáti Evropské unie jsou mistři v tomto ohledu. Ať už jde o změny klimatu, zemětřesení a nebo lesní požáry. Každá krize je výmluvou pro to, abychom získali další moc. Rusko-ukrajinská plynová krize byla umělým problémem, který způsobilo zasahování do politiky Evropy. Odpovědí je přestat honit medvěda a nechat evropské národy, aby si nakupovali plyn, který Rusko chce prodat. Místo toho se krize využívá jako výmluva to, aby Evropa převzala kontrolu nad dodávkami plynu a všechny nás zavedla do závislosti. V Evropské unii by voliči nikdy nic takového neschválili. Nejde o dodávku plynu. Jde o zasahování socialistických superstátů, které chtějí získat všechno, co nemohou získat demokraticky. Bude to znamenat nový fašismus, a proto ti, kdo milují svobodu, budou hlasovat proti této zprávě. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Paní Amalia Sartori, dvě minuty, prosím. Grazie, Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu Vidal Kvadrasovi za vynikající zprávu. A Děkuji mu také za velmi dobrou práci, co se týče zprostředkování dohody na tomto textu. Moje delegace a moje frakce bude s potěšením hlasovat pro toto nařízení, protože toto nařízení znamená další zlepšení postupů v dané oblasti. byť je to samozřejmě jen jeden malý krůček na cestě, kterou musíme absolvovat a musíme na tom dále pracovat. Potřebujeme nové politické cíle, o kterých nakonec hovořil už i pan komisař. Volba pro politiku solidarity na vnitřním trhu je správnou cestou je to také varování proti tomu, jaké spekulace jsme zaznamenali na trhu v posledních letech. Musíme diverzifikovat zdroje, musíme zlepšovat kvalitu našich zdrojů. A je možné, že jsme zatím byli poměrně skromní, pokud jde o vyvíjení dalších snah. Je potřeba se soustředit na další možnosti, na jižní koridor – to je trh, který nám bude schopen nabídnout možnosti, jak bojovat proti rizikům, která spočívají v jednom jediném dodavateli. Tak to musíme ochránit náš trh, musíme zaručit, aby náš trh zůstal konkurenceschopný a proto je potřeba využívat možností regulace, financování, mnohovrstvených sítí, diverzifikovaných zdrojů tak, aby už neexistoval v této oblasti monopol, a to ani jak, a co se týče dodavatelů, co se týče infrastruktury. Děkuji a prosím na Marka si věce. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové. Zajištění dodávek zemního plynu je téma, které je jedinečné a strategické. Pracovali na tom čtyři výbory je to výjimečné téma, protože je geopolitické a týká se energetiky a všech občanů. Jakým způsobem máme budovat vnitřní trh, jakým způsobem uplatňovat princip solidarity, jak chránit ty slabší. To jsou otázky, které si musíme zodpovědět. Ale když pomyslím na ty hlavní cíle, tak pro socialisty a demokraty v této oblasti je nejdůležitější ta bezpečnost. To je to slovíčko, které je důležité pro lidi, kteří čtou noviny, kteří platí účty a kteří musí znát možnosti a rizika týkající se přerušení dodávek zemního plynu. Oni se bojí každou zimu, že dojde k přerušení a budou ceny vyšší nebo nebude vůbec žádný zemní plyn a my musíme dbát na to, abychom zmírňovali jejich obavy. Když začala tato diskuse o tom, kdo má nadefinovat příslušné hrozby, tak eh, nedocházelo k žádné dohodě. A bylo navrhováno, aby se nebránila jedna ohrožená země, ale dvě ohrožené země. Nyní máme takovou nejasnou definici toho, jakým způsobem budou různé orgány postupovat, jak budou vést tu diskuzi. Je to malý krůček, ale správným směrem. Já vám děkuji a děkuji za prohlášení paní Norika Nikolaj. Děkuji, pane předsedo. Chci poukázat na dvě věci. Za prvé na dodavatelské země a na transitní země. Chci poblahopřát panu zpravodaji k jeho práci. Já jsem zpravodajkou pro Turkmenistán a jsem toho mínění, že tato země by se mohla stát pro Evropu důležitým dodavatelem. Mají zdroje a jsou vůči Evropské unii velice otevření. Rovněž Nesmíme zapomínat na potenciál Číny. Náš projekt Nord Stream je velmi závisí na postoji dodavatelských zemí. Pokud chceme mít strategické partnerství s dodavatelskými zeměmi a podepíšeme takovou tu dohodu, tak to bude z ekonomického a politického hlediska velice dobrá věc. Má země Rumunsko má úlohu jakožto tranzitní země a je to důležitá úloha. Rumunsko a Bulharsko jsou určitým stupněm jistoty. Děkuji. Pan Bělan. Děkuji, pane předsedo. Zabezpečení dodávek dnes patří k základním předpokladům suverenity. A proto musí Evropská unie mluvit jedním hlasem. Stávající směrnice o plynové krizi z roku 2004 není odpovídající, co se týče nebezpečí, která nám hrozí, protože není schopna ochránit především země střední a východní Evropy před přerušením dodávek plynu. A ta hrozba je velká. Viděli jsme, co se stalo za těch dvou plynových krizí v roce 2008 a 2009, které se týkaly Ruska a Ukrajiny. Jsem rád, že konečně začínáme budovat společnou energetickou politiku. Toto nařízení vytvoří odpovídající mechanismus pro koordinaci v době krize a pro modernizaci infrastruktury, která propojí systémy členských států. Ten kompromis není ideální. To, co navrhoval parlament, bylo podle mě lepší. Nicméně, když zohledníme, co jsem říkal, myslím, že ten návrh bychom měli podpořit. Děkuji. Děkuji a nyní pan Jaroslav Paška, jedna minuta. Nařízení pro bezpečnost dodávek plynu reaguje na problémy, které nám odhalila energetická plynová krize ze začátku minulého roku. Návrh nařízení, který zpracoval komise, navrhl celý okruh opatření s ambiciozním cílem dosáhnout vyššího stupně energetické bezpečnosti pro celou Evropskou unii. Ve více otázkách jsme však v parlamentních výborech museli původní změní návrhu upřesňovat anebo zdokonalovat. Parlament musel upřesnit úlohu podniků při koordinaci v případech pohotovosti. Propracoval rozsah využití zpětných toků. To řešil proporcionalitu dělby nákladů na nové přeshraniční investice do infrastruktury. Upřesnil podmínky mechanismu pro automatické vyhlášení nouzového stavu společenství s provázáním na preventivní a nouzové plány členských států. Parlament také navrhl upravit nakládání s citlivými obchodními informacemi, aby nedocházelo k jejich zneužívání. Navzdory velkému úsilí zpravodaje i výboru v parlamentu však mnohé otázky zůstaly nedořešené. Je to především definice chráněných odběratelů a uplatnění normy infrastruktury N-1. I po přijetí této směrnice se tímto, těmito otázkám budeme muset věnovat. Děkuji za vystoupení a není paní Romana Jordan Cizejli. Dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. V tuto chvíli hovoříme o zřejmě nejdůležitějším dokumentu našeho plenárního zasedání. Řada občanů v tu nejhorší zimu roku 2009 eh, hodně trpěla zimou těchto extrémních případech, kde dojde k přerušení dodávky zemního plynu, můžeme opravdu ukázat, jak funguje evropská solidarita a toto nařízení poukazuje na to, že nám záleží nejvíce na blahu občanů. Zde se hovoří o tom, že všechny domácnosti napojené na síť jsou vlastně chráněnými zákazníky. Také se zde uvádí, že je potřeba podniknout opatření v extrémních podmínkách. To znamená, že musíme posílit infrastrukturu v jednotlivých členských státech a zároveň posílit propojení mezi jednotlivými členskými státy. Musíme zajistit fungování jako je zpětný tok a propojení sítí. Musíme mít preventivní plán pro časy krize. Já bych ráda podpořila komisi v tom, aby požadovala včasné naplňování harmonogramu v členských státech a mám radost, že zpravodaj vzal v potaz podmínky jednotlivých členských států, bral v potaz konkrétní rysy a specifika členských států. Máme zde navrhovaná řešení, která odpovídají podmínkám Slovenska. My jsme napojeni na plynovod Alžíria a myslím si, že ty podmínky byly naplněny. A děkuji panu zpravodaji za to, že velmi dobře tuto otázku vyjednal mezi jednotlivými institucemi. Domnívám se, že to je velmi dobře odvedená práce a doufám, že všichni tento text podpoří. Děkuji. Děkuji a prosím paní Podimata. Děkuji, pane předsedo. Chci pogratulovat panu Kvadrasovi za důležitý příspěvek, se kterým přišel a dokázal v prvním čtení dosáhnout tohoto dobrého výsledku. To nové nařízení musí se ještě věnovat velkým obtížím, které se týkají zabezpečení dodávek plynu. Je třeba mít opatření na evropské úrovni a je také třeba posílit um, kompetence evropského orgánu a je třeba mít lepší systém včasného varování. Pak zde máme tu ochranou doložku, která se stará o to, aby byly lépe chráněni spotřebitelé, zejména zranitelní spotřebitelé. A pr- chtěla bych ještě říci, že co se týče zabezpečení dodávek energie, tak je třeba nalézt koherentní evropské řešení, koherentní evropskou energetickou politiku. Je třeba posílit regionální spolupráci a pak také potřebujeme diverzifikaci zdrojů energie a také eh, diverzifikaci transitních cest, například Nabuko a tak dále. Ivo Děkuji, pan Ivo Strejček, jedna minuta

opatrně třeba postupovat v definici povinného období po které musí dodavatelé zajistit plyn tedy ne těch sixty dnů ale snad jen těch thirty dnů neboť to samozřejmě by znamenalo eh, obrovské budování velkých zásobníků což se promítne do koncové ceny plynu no a pak samozřejmě přesnou definici takzvaného nejchladnějšího období. děkuji. Eh, děkuji Pan eh, Bogdan dvě minuty. Děkuji. Pan Bohdan Marcikěvič, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi poblahopřát zpravodaji, který se před rokem potýkal s velmi náročnou výzvou zpracovat materiál o zajištění dodávek zemního plynu pro Evropskou unii. Parlament i rada pracovali na tom, aby se podařilo dosáhnout kompromisu. Nařízení o zajištění dodávek zemního plynu by mělo usnadnit kroky plenárenských společností a členských států v této oblasti. Je tam dán jejich závazek jednat obezřetně. Jak jsme slyšeli, Spravodaj sám říkal, že tento dokument se snaží zodpovědět a reagovat na základní problémy Evropské unie v této oblasti. Dovolte mi říci, že pochopitelně může dojít k další krizi. To se může stát kdykoliv. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, zvláště mezi Polskem a Ruskem. A zde hovořím o smlouvě o dodávkách zemního plynu. To je nová výzva. Polsko je bojištěm mezi komisí a Ruskou federací, pokud jde o uvolnění trhu s plynem. Pokud si komise bude chtít vést dobře, měla by se soustředit na diverzifikaci. A prosím, pamatujte na to, že Polsko má velmi omezenou diverzifikovanost zdrojů. Musíme zabránit další krizi, co se týče dodávek zemního plynu a je pravda, že polská ekonomika by v takovémto případě krize mohla velmi utrpět. My předpokládáme, že se nám dostane podpora Evropské komise. Doufáme, že Evropská komise bude stát po našem boku. My jsme transitní zemí, nejsme žádnou slepou uličkou na trasách plenovodu a já doufám, že... Děkuji kolego, paní... Děkuji kolego, pan Georges Sabin Kutas. Jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Evropská unie nesmí být závislá na externích zdrojích, co se týče plynu. Krize v roce 2009 nám ukázala, že jsme zranitelní, protože nemáme opravdovou evropskou strategii. Následky této krize ovlivnily negativním způsobem evropskou ekonomiku a zejména dopadly na slabší kategorie spotřebitelů. Krize ukazuje, jak vysoce závislí navzájem jsou členské státy a proto je důležité mít společnou strategii, abychom diverzifikovali zdroje a také přepravní soustavy, tak abychom mohli odpovídajícím způsobem reagovat na takovýto typ krize. Lisabonská smlouva říká, že je nutné mít evropský dodavatelský a za mechanismus a v rámci tohoto mechanismu hraje důležitou roli projekt Nabuko, proto je podporován Evropskou unii, protože to je jedna, jedna, jediná alternativa k Rusku. Nyní na jednu minutu pan Koval. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval zpravodaji, který nás dovedl ke kompromisu, a to je v energetických záležitostech nesmírně obtížné. A chci také poděkovat panu komisaři za to, že se zapojil do vyjednávání smlouvy o plynu mezi Polskem a Ruskou. Ruskem. Skutečně ceníme úlohy Evropské unie. Plyn v moderní Evropě určuje nezávislost mnoha států. Slyším tady, že jde jenom o otázku energetiky, jenom otázku hospodářskou, že toto je jediný rozměr našich diskuzí. Ne, tak tomu není. Řada zemí v Evropě přistupuje k energii jako k faktoru, který určuje jejich nezávislost. Pokud si přečtete jakýkoliv ruský dokument v této věci, uvidíte, že rusové z hlediska energetiky hlají na dva klavíry. Jeden je ten energetický a druhý bezpečnostní. Takže pokud nám dnes něco unikne, bude to znamenat, že nám uniknou i záležitosti, které se týkají zahraničních záležitostí. I my můžeme hrát na dva klavíry. Děkuji, pane Kovale. A dalším řečníkem je, pan, je paní Toja na jednu minutu. Ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně, nejprve je tady pan Kirk na minutu a půl a potom paní Toja. Takže pan Kirk. Děkuji, paní předsedkyně souhlasím s těmi, kteří jsou toho mínění, že díky tohoto, tomuto nařízení můžeme přispět k tomu, že se budeme lépe chránit proti výpadkům proudu. Zejména souhlasím s ustanoveními, které se týkají chráněného odběrovatele. A jsem rád, že místo této velice úzké definice jsou nyní zapojeny i malé podniky a další subjekty. Máme zde asi 6 tisíc domácností, které jsou eh, zabezpečeny, do, kterým plyny dodávají teplárny. A my vidíme, jak eh, mnoho, jak, do jaké míry jsou tyto právě ohroženy bankrotem, pokud dojde k výpadkům plynu. Chci říci, že přijetí tohoto nařízení je velice důležitým krokem Minulý týden Vyšehrádská skupina zaslala dopis panu komisaři Ettingerovi, ve kterém poukazí na to, že by bylo důležité poskytnout prostředky a navýšit prostředky pro posílení investic v oblasti energetiky. To je proto důležité, protože je důležité, abychom měli alternativní dodavatelské cesty v plynu. A to by se mělo objevit i v rozpočtu. Děkuji. Mnohokrát děkuji a nyní paní Toja. Další na seznamu je paní Toja, ale já ji vlastně nevidím. Dobře, takže půjdeme dál. Paní Korhola, minuta a půl, prosím. Arvoisa puhemies, lämpimät kiitokset kollega Vidal Quadrasille hyvin tehdystä. Mnohokrát děkuji. Děkuji panu Vidalu Quadrasovi za vynikající práci. Kolik plynu budeme potřebovat? Většinu z toho stejně budeme potřebovat z Ruska. Musíme zajistit, že ty dodávky budou řádně fungovat. Potřebujeme odpovídající infrastrukturu, abychom byli připravení a abychom se vyhnuli další krizi. Musíme zajistit bezpečnost dodávek. Historie ukazuje, že to skutečně musíme udělat. Přes 40 spotřeby zemního plynu v Evropě pochází z jediného zdroje. A tento objem poroste. A to znamená, že jsme příliš závislí na jednom zdroji. Znamená to i politickou závislost. A to není zdravá situace. Musíme dávat pozor i na ceny. Není pravděpodobné, že ceny poklesnou nebo naopak, možná, že poklesnou, protože budou další zdroje, ale potřebujeme ještě další alternativy. Musíme rozvíjet další zdroje, abychom rozvíjeli další zdroje energie. Samozřejmě řada sousedních států je také ve slabé pozici, stejně jako my. Musíme se vydat správným směrem, abychom zajistili, že zabráníme krizím i v sousedních státech. To musíme dát najevo. Děkuji, paní Korholo. A nyní pan Balčitis na minutu, prosím. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové. V prvé řadě mi dovolte poděkovat těm kolegům, kteří pracovali na zpracovávání této zprávy. Naše rostoucí závislost na vnějších dodávkách je novou výzvou pro Evropskou unii. Musíme posílit kroky k tomu, abychom se s touto výzvou vypořádali. Na tomto musíme pracovat nejenom v dobách krize, ale i v dobách, kdy jen připravujeme materiály Evropské unie v energetickém sektoru, když připravujeme smlouvy s třetími subjekty. A dovolte mi apelovat na to, aby se správně zpracovala smlouva na projekt Apelio. Musíme zajistit vnitřní trh, který bude takový, že bude příznivě reagovat na požadavky spotřebitelů. Děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Čeká nás Catch the Eye. Několik kolegů požádalo o slovo, je to samozřejmě velmi důležité téma, takže v prvé řadě, pan Kejle, máte minutu, budeme se snažit eh, dát slovo maximu osob. Děkuji, paní předsedající. Dnešní debata ukazuje, že Evropa se poučila z mnoha krizí, jimž prošla. Estonsko poprvé toto zaznamenalo v roce 92, když získalo nezávislost a Rusko zavřelo kohoutky. Jenomže nás tato zkušenost posílila. Dnes vidíme posilující se spolupráce mezi parlamentem a komisí. A pane komisaře, já bych rád poděkoval za vaše stanovisko k těmto výzvám. Je to slibný vývoj, že se bude dále posilovat princip solidarity v mechanismech Evropské unie. Co je zde důležité? Nám jde o infrastrukturu, společné standardy dodávek, rostoucí odpovědnost komise zde vstupuje do hry. Co potřebujeme, je integrovaná síť dodavatelů Evropské unie. A já bych chtěl poukázat na to, co navrhoval pan kolega Turmes, aby se zlepšila zlepšil plynovod Nord Stream plus posílení skladovacích prostor. Děkuji. Děkuji, pan Tabojdy, prosím. Děkuji. Já myslím, že je důležité zajistit, že Evropské společenství bude vystupovat jako skutečné společenství, až budeme obhajovat své energetické zájmy. A je také důležité, aby byly aktivní i členské státy, zvlášť ty, které zatím ještě neurovnaly své bilaterální vztahy s Ruskem. Maďarsko dováží plyn a 80 tohoto dovozu pochází z Ruska. Závislost maďarských domácností a jednotlivců je proto zvlášť velká, zvlášť pokud mluvíme o domácnostech, které využívají centrální nebo ústřední vytápění. A proto by Maďarsko opravdu mělo diverzifikovat zdroje dodávek a také přepravní cesty. A proto jsme podpořili, stoprocentně jsme podpořili projekt Nabuko i další plynovody a chceme zajistit, že skutečně využijeme veškeré komunitární zdroje v tomto ohledu. Pro nás by samozřejmě bylo nejlevnější, kdybychom měli dodávky z Ukrajiny, stabilní dodávky z této země. A chtěli bychom požádat komisi, aby se postarala o to, že společenství bude vystupovat jako skutečné společenství, abychom zajistili, že urovnáme věci s Ruskem a Ukrajinou a budeme mít nějaký systém záruk, abychom zajistili, že navždy vyřešíme otázku tranzitu s Ukrajinou. Děkuji, pane Tabory. Paní Toja. Už přišla? Vyvolám paní Toju. Ne, nevidím paní Toju. Takže pan Butikov nyní na jednu minutu, prosím. Prezidentin. Děkuji, paní předsedky. Já bych rád eh, se obrátil na pana komisaře a vrátil se ke dvěma věcem, které již byly zde v diskuzi zmíněny. Jednak pan kolega Turmes velice naléhavě se vyjadřoval k otázce vyp- toho, jak vypočítat možnou poptávku po plynu. Šlo tedy o téma zabezpečení dodávek a my toto téma myslím, tématem jednáme velice jednostranně a proto se chci zeptat vás, pane komisaři, jakým způsobem by byste chtěl zahrnout do strategie právě tento důležitý elegant odhadu poptávky. A pak bych chtěl reagovat na pana Svobodu a vrátit se k myšlence energetického společenství v EU protože to tematizovala nedávno skupina pana Delora a také to komisařka Schreierová tematizovala před několika lety a proto se chci vás, pane komisař, zeptat, zda je to pro vás vaším veským cílem ve vaší práci. Děkuji, prosím, paní Figaralo. Máte minutu. Děkuji, paní předsedající. V rámci této debaty o zajištění dodávek zemního plynu bych ráda poukázala na to, že existuje diverzifikovanost do zdrojů zemního plynu na světě. To je potřeba si uvědomit. Co je nejdůležitější do budoucna, je však to, abychom se v Evropě aktivně snažili podnítit používání zemního, zemního plynu a ropy. Zde je potřeba hovořit o nefosilním původu výroby zemního plynu, kdy se vyrábí zemní plyn z odpadu. Toto se už děje v několika zemích Evropské unie. Je to Španělsko, Švédsko a na evropském kontinentu ještě také Švýcarsko. Musíme do tohoto začít investovat, začít se tomuto věnovat a rozptýlit tak naše obavy, které v této oblasti máme. Děkuji a prosím pana Macra. Většina dodavatelů plynu um, řekli, že zvýší cenu, protože se navýšila poptávka a má to být až dvojnásobek. Podle mě z toho je jasné, že Moskva opět uh, vlastně vyvolá plynovou krizi v zimě. A proto si myslím, že Evropská unie zde postupovala příliš váhavě. Máme zde spory o kompetence mezi členskými státy, špičkami Evropy a je možné, že dojde k tomu, že členské státy se budou um, mít pocit, že je nikdo dostatečně nepodpořil. K čemu to vede? Vede to k tomu, že se prodluží doby fungování atomových elektráren například. A myslím si, že pokud opravdu budeme mít takovéto společenství, které bude nakupovat společně plyn, tak to nezmění na základním problému nic. Při příští krizi se ukáže, zda ten systém včasného varování opravdu funguje, nebo je to něco, co je pouze na papíře. Máme zde závislost na ruském plynu a tu jednoduše neodstraníme, i když budeme mít projekt Nabuko, ten na tom také téměř nic nezmění. Děkuji. A nyní má slovo pan Gruzl na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Pan... předsedkyně. Pan komisař říkal, že toto je první dokument o energetice po Lisabonské smlouvě. Dokument, který se týká solidarity v energetických záležitostech. To byl také požadavek Polska už celou řadu let. Celou řadu let si připomínáme naši závislost, například v době krize v roce 2009, kdy jsme neměli propojenost, neměli jsme řádnou transevropskou síť a bez náležité koordinace a především, což je úplně nejdůležitější, bez politické vůle nezabráníme příštím krizím. Polsko vyjednává o smlouvě o zemním plynu a samozřejmě se bojíme krize. Tento dokument jistě mohl být lepší zvlášť co se týče koordinace ze strany Evropské komise a co se týče úlohy vysokého představitele. Pan komisař také říkal, že za dva nebo za tři roky se na toto nařízení budeme muset podívat znovu a vyhodnotit ho. Ale to znamená, že jsme tam vlastně nedali všechno. Děkuji, paní Tykau. Jedna minuta, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Zabezpečení dodávek energie v Evropské unii závislí na diverzifikaci zdrojů a také na diverzifikaci transitních cest. Musíme více investovat do energetické infrastruktury a také do energetické účinnosti. Co se týče infrastruktur, a mám tím na mysli plynovody, tak je důležité, abychom opravdu budovaly nové plynovody. Proto je důležité mít projekt Nabuko. Evropská unie by také měla více investovat do zásobování zemního plynu a také do zlepšení uh, propojovacích zařízení mezi jednotnými členskými státy. Je důležité je vybudovat a je důležité také mít zpětné toky. A nesmíme zapomínat na obnovitelné zdroje energie. A chci říci, že eh, na základě Lisabonské smlouvy máme nový rámec pro koordinaci mezi členskými státy, pokud dojde k energetické krizi. Myslím si, že pan Vidal Kvadra si opravdu zaslouží naše blahopřání, protože toto nařízení je důležitým krokem vpřed. Děkuji. Další řečník. Pan Nazaros. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poblahopřát panu Vidal Kvadrasovi i panu komisaři. Je dobré, že máme tento důležitý nástroj. Je to zvlášť důležité pro evropské země a ty, zejména ty, které jsou závislé na dovozu z Ruska. Stoprocentně závislé. Je to otázka velké závislosti, kterou je možné využít jako politický nástroj a proto je to nebezpečné. Je to fosilní palivo, které vytváří nejméně emisí CO2 a proto je to tak důležité. Také je důležitý náš nouzový plán. Musíme zajistit, že budeme mít zavedená odpovídající opatření. Ta čísla, která se objevují v této zprávě, představují celkový objem, který spotřebuje taková země, jako třeba Slovensko. Je důležité, abychom měli správná čísla. Jsou tady určité priority. Dodávky plynu musí být nepřerušené, dodávky plynu také musí být za ceny, které si můžeme dovolit a to se musí zajistit i v krizových situacích. A z tohoto pohledu bych řekl, že tato zpráva k tomu řešení hodně přispívá. Děkuji. Pan Encif. Děkuji, vážený pane komisaře, vážení poslankyně, vážené poslanci, vážení poslanci. Já chci poděkovat panu Kvadrasovi za jeho velice významnou zprávu. Všichni víme, že dodávky energie v rámci Evropské unie jsou velice důležité. Není slyšet řečník, má vypnutý mikrofon. Musíme diverzifikovat zdroje a nalézt tak jednak politické a jednak finanční zdroje, které budou nejvýhodnějšími klíči pro zabezpečení energetické bezpečnosti v EU. Musíme vylepšit energetickou infrastrukturu a musíme mít možnost zabezpečit zpětný tok. A nejdůležitější je, abychom kontrolovali, jakým způsobem se všechna tato opatření provádějí. Potřebujeme kontrolovat, jak funguje solidarita mezi členskými státy a také diskuzi o Evropském energetickém společenství. Děkuji, říká paní předsedkyně. A nyní má slovo. To. Pan Jazověka, prosím, máte slovo. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Nařízení, o kterém budeme dnes hlasovat, je milníkem v budování společného energetického společenství. Jsou tady věci, které se týkají solidarity v energetice, což umožňuje využít právní nástroje k zajištění solidarity v době krize. Dokument, který se předkládá k hlasování, má daleko k ambiciozní verzi, kterou jsme navrhovali. Ale je to určitá naděje pro efektivní fungování krizového mechanismu v budoucnu. Skutečnost, že jsme rychle dospěli k kompromisu s radou, bychom měli ocenit. Já chci poděkovat našemu zpravodaji, panu Vidalu Kvadrasovi, za to, že od samého počátku přistupoval otevřeně k řešením, která navrhovali kolegové, a chtěl dospět ke kompromisu, který by byl přijatelný pro všechny. Nařízení je také příkladem toho, že Evropský parlament je klíčovým hráčem v meziinstitucionální bitvě a má dostatečnou odvahu pro to, aby se zasadil za řešení, která nepovažuje za realistická. Paní Hercog? Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi poblahopřát parlamentu a komisaři za tento vynikající dokument. Myslím si, že to je dobrý krok dobrým směrem. Myslím si však, že legislativa je pouze předpokladem. My potřebujeme investice, evropské investice, více peněz, jelikož to bude to pravé řešení pro zabránění krizím. Myslím si, že je to dobrý podklad pro další práce na solidaritě, spolupráci a zajištění lepších dodávek pro evropské občany. My, maďarští socialisté, bychom rádi zajistili dodávky zemního plynu v Evropě. Nicméně maďarská vláda prohlásila, že Maďarsko by mělo být úplně nezávislé, pokud jde o dodávky energetických zdrojů. Původní prohlášení, která maďarská vláda dělala, byla napravena a my za to děkujeme. Děkuji. Děkuji a prosím dalšího řečníka. Od roku 2006, kdy došlo k prvnímu přerušení dodávky zemního plynu, je zajištění energií hlavní prioritou aktivit Evropské unie. A není to jenom hospodářská záležitost, má totiž významný dopad na zahraniční politiku Evropské unie a na mezinárodní postavení Evropské unie. Vzhledem k tomu, že toto všichni chápou, je překvapivé, že stále ještě dochází k posilování závislosti na dalších dodavatelích, kteří těmi politiky, kteří klidně využívají zranitelnosti. Je to proto, že se opomí někteří partneři. Nebylo by správné ale říkat, že v tuto chvíli neexistuje žádný systém zabezpečení dodávek. On existuje, ale není kolektivně, individuální. Každá země se musí bránit sama v rámci svých vazeb. A je potřeba být schopen se bránit odolným způsobem. Děkuji. Děkuji a prosím panu Bacelu. Paní Bacelu, prosím, máte slovo. Děkuji. Řada z nás se v tomto parlamentu vyjadřovala o Nabuku. Je to velmi důležitý projekt pro zajištění energetické bezpečnosti v Evropě a dovolte mi požádat komisaře, aby se vyjádřil k tomu, v jaké fázi se tento projekt Nabuko nachází. Děkuji. Děkuji paní předsedající, děkuji paní Kraca za vznesení dotazu a poprosím pana komisaře, aby uzavřel debatu o zprávě pana Vala Kvedrase. Myslím, že pan zpravodaj už se vyjadřovat nebude. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Dámy a pánové, debata o plynu a o těch zásobnících, která zde začala, byla prohloubena, prohloubena až do všeobecné energetické politiky. Samozřejmě závislíme na plynu, ale neplatí to pouze pro plyn, platí to také pro ropu, stejně velkou měrnou pro uhlí, také pro zdroje suroviny pro jadernou energetiku. A i když máme obnovitelné energie, tak také zde stupňuje se závislost na dodavatelích eh, obnovitelných energií, jako jsou například severské státy. Takže Evropa závislá je. Proto je důležité se soustředit na účinnost, abychom nemrhali naší energii, abychom ji efektivně využívali. A o tom vás spravíme do detailů v příštích měsících. Hovořilo se zde o energetickém společenství. Já si myslím, že Evropská unie potřebuje eh, energetické solidární společenství, takže zde je eh, přístup pana Delora opravdu dobrý a ukazuje správným směrem. Já radím k tomu, abychom v příštích letech využívali ty nové nástroje opravdu intenzivně, zejména článek 194 a další možnosti, abychom tedy realizovali vnitřní trh, protože stále ještě nemáme vnitřní trh pro plyn a elektřinu. Členské státy, některé méně, některé více, se tomu neustále věnují ve svých projevech politici, jsou teoreticky pro, ale prakticky proto nic nečiní a dělají národní průmyslovou politiku. Měli bychom tedy uplatňovat nástroje, které máme, tak získáme během 4-5 let důvěryhodnost a potom budeme moci schopni hovořit s veřejností a se členskými státy o dalším rozvíjení právních základů energetické společenství. Tam pro mě patří i Srbsko, Chorvatsko, všechny země bývalé Jugoslávie, ale také země Magrebu a země jako je například Moldavsko, Ukrajina či Gruzie. To jsou pro mě ústí partneři, kteří by měli být zapojeni do energetického společenství. Pak se zde hovořilo o té prognóze trhu s plynem a s elektřinou. Ano, tu chceme pomocí cestovní mapy 2050. Je jasné, že dokud bude energetický mix věcí členských států, tak ty naše odhady, kolik plynu je třeba, kolik elektřiny je třeba, vždy budou záviset na tom, jak si co nám předloží členské státy. Proto chceme přijít s návrhem, který ukazuje, kolik tedy bude třeba plynu v příštích letech. Bude to více než 400 miliard kubických metrů krychlových tedy. Ovšem nevím, jestli to potom v roce 2050, jestli za to bude tedy 500 miliard, 600 miliard nebo 300 miliard. Je to tedy velice důležitá otázka, ta otázka těch prognóz. Potřebujeme tedy mít schopnost odhadnout, jak mnoho budeme závislí. Dobře víme, že ještě stále máme důležité vlastní zdroje, ty ovšem za několik desítek let vlastně budou vyčerpány, například Holandsko. Samozřejmě závisíme na Rusku, to je pravda. V současné době 25 evropského trhu s plynem závisí na Rusku. Je to tedy jedna čtvrtina Jedna čtvrtina plynu pochází z Ruska. Je samozřejmě jasné, že Litva, Lotyšsko, Bulharsko, Polsko, Rumansko závisí z 50, někdy dokonce ze 100% na ruském plynu, Portugalsko vůbec. Takže zde máme velké rozdíly mezi západem a východem podle toho, eh, do, v jaké vzdálenosti se určitá země nachází od Ruska. Máme také silné dodávky z Alžírska, z Norska, a samozřejmě chceme se věnovat tématu zařízení LNG, například plyn z Kataru, který bude dovážen pomocí lodí a potom bude znovu skapalňován v terminálech. Ještě k Rusku. Rusko při všech těch problémech, které máme, je partnerskou zemí v mém pohledu. A v listopadu oslavíme desetileté výročí rusko-evropského energetického dialogu. Je to ovšem oboustranná závislost. Proč? Když například Rudo, Rusové chtějí financovat více než 50% toho nového plynovodu Nord Streamu. Budou to tedy miliardy eur tak samozřejmě oni chtějí, aby ta investice se jim také vyplatila. To znamená, že chtějí prodávat svůj plyn, aby za něj dostali evropské peníze. A pomocí evropských peněz chtějí stavět stroje, infrastrukturu, zařízení průmyslová pro výstavbu ruského hospodářství. Proto si myslím, že je to opravdu vzájemná závislost a že nejsme není možné nás, jak, na nás určitým způsobem pouze tlačit a vydírat nás. Další věc, infrastruktury. Chceme tedy modernizovat stávající infrastruktury tak, aby technická závislost se nezvyšovala. A další věc jsou nové prostory. Já si myslím, že bychom měli být závislí na Rusech, pokud i půjde o ruský plyn. Rusové by měli být našimi partneři, když jde o to prodávat jejich vlastní plyn, ale ne plyn z třetích zemí. To si musíme jasně uvědomit. Největší zásoby plynu jsou v Kaspickém regionu. Proto chápu Rusko jako dodavatel ruského plynu, ale nejsem proto, aby kaspický plyn šel k nám přes Rusko. Ne, Rusové by měli obchodovat s námi se svým plynem, ale ne s plynem z třetích zemí. Ga, eh, plyn z Alžírska také k nám nepřichází přes Rusko. Plyn z Norska rovněž ne. Proto by mělo Evropské unii jít o to, aby mělo přímé spojení s Kaspickým regionem, tak, aby nevznikala další eh, vlastně nepotřebná nezávislost na Rusku. To ovšem předpokládá solidaritu. A já se proto všech členských zemí zeptám, ať to již bude Rakousko, Rumunsko, Bulharsko, Polsko či Maďarsko. Zda jsou ochotni učinit to, abychom naše řešení nalezli v jižním koridoru. Či zda je možné nás nějakým způsobem rozdělit. Protože pokud se všichni semkneme a ne budeme přijímat nabídky, které nejsou v evropské na zájmu, tak se nám podaří se prosadit v Kaspickém regionu. My velice tvrdě pracujeme na projektu Nabuko. Například 1.10. máme eh, rozhovory s Turky na vysoké úrovni. Samozřejmě my nemůžeme rozhodnout. Rozhodnutí činí investoři, ale můžeme se snažit ze všech sil, aby vyjednávání se všemi zemi, které jsou do toho zapojeny, probíhala úspěšně. Já stále věřím, že projekt Nabuko je na dobré cestě. A pak jste říkali, že musíme více investovat. Samozřejmě. Musíme. Já vám slibuji, že každé euro, které bude dáno k dispozici členským státům proto, aby se modernizovaly infrastruktury, tak každé euro my opravdu tímto způsobem uplatníme. Potřebujeme samozřejmě priority, protože když chceme dávat více peněz na infrastruktury, tak musíme mít buď k dispozici více finančních prostředků, anebo ušetřit v jiných oblastech. Já jsem opravdu zajímá, eh, zvědavý, jak dopadne vyjednávání také v rámci různých pracovních skupin parlamentu. Jinak děkuji za rozpravu. Vy jste byli ti, kteří dali tomuto tématu prioritu, jakou má. Já slibuji, že se postarám, aby členské státy rychle implementovaly toto nařízení. A samozřejmě nám půjde také o další rozvíjení tohoto nařízení, tam, kde další rozvíjení jeho obsahu bude smysluplné. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Tím uzavíráme tuto rozpravu a hlasovat se bude v poledne. A nyní, kolegové, přecházíme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání.